problematiku ochrany svobody a demokracie ve všech zemích a samozřejmě zejména také v Turecku. Nikolové, chci vás informovat, že v rámci setkání eh, smíšené parlamentní komise EU Tunis, Tunisko, tuniská delegace vedená panem Moharem Fadelem navštívila v těchto dnech eh, delegaci, na, vši eh, na všílo Evropský parlament. Chci přivítat tuto delegaci a chci říci, že přikládáme velký význam této návštěvě. A nyní přistupme k hlasování. Za prvé, současný stav jednání se Spojeným královstvím.